což je přeshraniční orgán zastupující různé křesťanské denominace na Irském ostrově ze severu i z jihu, e, kteří jsou momentálně na návštěvnické galerii. Děkuji za vřelé přijetí. Je to náhoda, že já teď předsedám a oznamuji vám to, nicméně mám z toho radost. A ještě dodávám, že naši návštěvníci jsou v Bruselu proto, aby diskutovali s komisí a parlamentem a e, tento dialog e, je stanoven smlouvami. A důležité je říci, že církve na Irském ostrově hrají důležitou roli v mírovém procesu, e, který náš parlament silně podporuje. Minulý týden jsme uspořádali velice povedenou výstavu, která která ukázala eh, Evrop, eh, dopad evropských mírových financí v severním Irsku a v pohraničním regionu Irska. Takže eh, navštěvujete nás v pravý čas a prosím, vyřiďte doma naši neutuchající podporu. Děkuji moc krát. Pan Sorin Mojsa opustil frakci SD ode dne 22. listopadu a vstoupil do EPP dne 29. listopadu. Další oznámení. Výbor pro právní záležitosti